Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, ganz speziell Dámy a pánové, chtěl bych äh, přivítat především vás všechny a pana Vinde Kampa. Je, jak vidět, hodně příležitostí i zde v parlamentu nalézt dobrá řešení. Základem samozřejmě je, že máme evidence-based policy, a nezapomínáme také na předběžná bezpečnostní opatření. Chtěl bych vás informovat o tom, že dnes máme tlumočení, a to do angličtiny, francouzštiny, němčiny, chorvačtiny, španělštiny a češtiny. Chtěl bych e, poděkovat tlumočníkům. Je to naše poslední schůzka dnes v tomto funkčním období a my jsme velice rádi, že nám naši tlumočníci vždy tak eh, pomáhali. Ukazuje to, že Evropa je silná a že dobře drží pohromadě. A eh, já myslím, že to nám všem pomáhá. Návrh pořadu jednání máte ve svých složkách. Pokud máte žádosti o změny, prosím, sdělte nám to a pokud tomu tak není, tak se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod 2. Máme zápis z 28. března ve svých složkách. Pokud eh, k tomu máte nějaké připomínky nebo doplnění, prosím, sdělte to nyní. Pokud tomu tak není, dostáváme se k bodu 3. A to jsou aktivity v osmém ehm, funkčním období Evropského parlamentu. Náš ehm, místopředseda Valkarsel Siso ehm, ze Stoji vytvořil zprávu o aktivitách během osmého parlamentního funkčního období. Není zde, ale byl bych rád, abychom mu napsali a poděkovali mu za jeho podporu na předsednictvu, protože to je samozřejmě velice důležité a já bych byl rád, aby nám e, Teo e, řekl, jaká je situace v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Podle článku 10 pravidel 100 na konci každého volebního období Místo předseda Parlamentu zodpovědný za STOA by měl předložit předsednicu parlamentu zprávu ohledně aktivit eh, v tom daném parlamentním období. Toto bylo osmé. A místo předseda Karsel předložil tuto zprávu 15. dubna 2019. Tato zpráva byla schválena během parlamentu a já z toho chci vypíchnout několik věcí. Pan místopředseda poukazuje na to, že Stoa byla jakýmsi referenčním bodem pro vědu v parlamentu po dobu 30 let. Stoa se obnovovala, vyvíjela a to jak v souladu s rychlým rozvojem vědy a technologie, tak i vývojem Evropského parlamentu a širšího politického kontextu. Zejména v průběhu osmého období se Eh, rozvinula dvěma způsoby. Jednak novou metodikou, která vychází z všech předchozích zkušeností a rozšířením aktivit, kdy využíváme média jakožto zprostředkovatele s občany. Takže pokud jde um, o ten, uh, o tu metodiku, Ehm, která byla schválena Evropským parlamentem, eh, která umožňuje vytvářet jakési eh, cestovní mapy, které nám umožní přijmout příslušné, příslušná eh, opatření v, ve věci budoucího vývoje. Dále, jak Ostrava rozšířila své aktivity, to je vytvoření takzvaného vědeckého media hubu, a ten se stal, ten začal fungovat v roce 2018 a tento uh, hub pro média, tak uh, ten se zabývá celou řadou různé, různých aktivit, včetně eh, školení, šíření informací, nový technologický vývoj a rozvíjí také techniky a metody, pro zlepšení a identifikace a šíření spolehlivých zdrojů informací v oblasti vědy a nových technologií. Čili to je něco zcela zásadního v době, kdy existují určité pochybnosti o tom, co to vlastně jsou eh, podklady, důkazy eh, ve, ve vědě i jinde. A to se projevilo navýšením členství panelu z 15 na 20, 25 členů, jmenovaných devíti různými výbory, oproti tomu to bylo šest. A také eh, název panelu STOA, plný název nyní od října 2018 je panel pro budoucnost vědy a technologie. Ovšem nadále se tomu říká STOA, protože tak to zná širší svět a parlament. A zpráva místo předsedy dále popisuje několik úspěchů stojí v průběhu osmého období, včetně eh, výběru nových projektů, zvýšení použití sociálních médií a eh, kromě toho to párovat, ten párovací eh, iniciativa a kromě toho tedy evropské, evropská síť um, pro spolupráci v oblasti technologií a zahrnuje spolupráci s několika evropskými výzkumnými orgány a agenturami, včetně mezinárodní spolupráce. A konečně tato zpráva také obsahuje podrobný výčet aktivit a produktů STOA e, v tomto osmém parlamentním volebním období. Takže tady svůj projev přeruším. Děkuji. Much, uh, Děkuji. Ano. Very wide, uh, Vidíme, že je to velice široká, rozmanitá aktivita. A nyní dám slovo členům panelu. Pokud chcete něco dodat, nebo myslíte si, že by se měli něco doplnit na základě zkušeností dědictví nového panelu, něco, co bude pak, co pak naváže další panel na podzim. Děkujeme. Myslím, že jste odvedli skvělou práci v tomto osmém období. Když si pročtete tuto zprávu, tak uvidíte, jak toho byla skutečně aktivní. Když to srovnáme s dalšími výbory a orgány, tak myslím, že máme skvělé výsledky. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, bodu číslo čtyři, kde jsou um, probíhající projekty STOA. A Eva Kaldi se omlouvá, ale je to Teo. Je tu Teo Karapipiris a Solt Pataky. Takže Teď prosím o stručné seznámení s aktuálním stavem. Ve, svém, eh, ve své složce najdete probíhající projekty. Eh, některé z nich budou dokončeny před evropskými volbami a dále zde máme dlouhodobější projekty, eh, které budou dokončeny během dalšího funkčního období. Jsou zde projekty, o které požádali poslanci a výbory Evropského parlamentu. Máme zde také dva návrhy na nové projekty. Oba jsou od Evy Kajly, od předsedkyně Stoji a odpovědným eh, úředníkem je Michailis Kritikos. První se týká eh, návrhu projektu, eh, pokud jde o dopad platform na ekonomiku a společnost. Cílem je podívat se na to, jak nové modely ekonomiky, e, e, především platformy, e, jaký mají dopad na, no, na zaměstnanost, na obchodní aktivity, na daňové režimy, například digitální daň a také se to bude soustředit na odpovědnost toto téma se bude soustředit na eh, dopad digitálních platform na různé sociální skupiny a zaměstnanost. Tento, toko, eh, tento Toto téma je velice důležité v práci parlamentu, eh, také s ohledem na pracovní skupinu komise a ehm, observatoř EU, pokud jde o online platformy. Byro STOA eh, doporučuje schválení tohoto projektu jako projektu STOA. Ano, mnohokrát děkuji. Já si myslím, že toto je velice důležitá žádost, protože většina platform, které používáme, pochází ze Spojených států. To je samozřejmě velice hezké, ale víme, že v Evropské unii eh, máme problém a premiér Karinc na to včera poukázal. Nyní máme eh, Roam Like at Home, to znamená, že si můžete koupit um, simku ve své domovské zemi i uh, jinde. Nicméně stále zde existují omezení. Bylo by dobré vytvořit uh, nový otevřený digitální trh. Je třeba, aby existovala bezhraniční Evropská unie, pokud jde o platformy, aby existoval skutečný vnitřní digitální trh. Zbavit se eh, hranic v tomto ohledu samozřejmě představuje velký boj s národními zájmy. Ve Spojených státech tam je asi 300 milionů lidí, my máme více než 500 milionů lidí v EU. Já si myslím, že by bylo um, velice dobré ukázat, ehm, jaké jsou zde náklady na to, když Evropa nebude zasahovat. Ehm, bylo tomu tak například eh, také u eh, toho přístupu Roam Like at Home. Ehm, byly zde obavy, ale poskytovatelé stále z toho profitují stejně jako spotřebitelé. A ve chvíli, kdy Ehm, používáte eh, roaming mimo EU, je zde, jsou zde eh, obrovské poplatky eh, na rozdíl ehm, s těmi poplatky, které máme uvnitř EU. Takže já si myslím, že by bylo dobré mít v budoucnu také celosvětový digitální trh, nicméně musíme začít při nejmenším v Evropě. A pokud chceme dosáhnout výsledků, pokud jde o, platformy online a pokud chceme být konkurenceschopní, potom musíme postupovat sjednoceně. Eh, myslím si, že v tomto odhledu příští funkční období bude velice tvrdé. Pokud nedosáhneme výsledků, budeme mít zásadní problém. Takže pokud nemáte nic proti, myslím, že můžeme považovat tento návrh za schválený. A teď se dostáváme k dalšímu návrhu 4.2. To je projekt eh, týkající se budoucnosti eh, pracovních míst. Můžeme se připravit na novou generaci um, pracovních míst pro budoucnost. Teo. Děkuji, pane předsedo. Takže druhý návrh. paní Kajli, se týká jak řekl pan Rubich, budoucnosti pracovních míst, jak můžeme připravit novou generaci pro tyto okolnosti a situace. Studie by měla také analyzovat dopady umělé inteligence a blockchainu v oblasti zaměstnanosti a zabývat se tím, jak jednotlivé členské státy mohou implementovat politič, politické různé programy, vzdělávací programy, jak se připravit na uh, tento vývoj a pak navrhnout různé strategické varianty, které mohou pomoci jak Evropské unii, tak i národním politikám zmírnit případná rizika. A toto téma je relevantní i pro parlament vzhledem k pokračujícím diskuzím o nutnosti modernizovat eh, práci, přizpůsobit ji digitálnímu světu a z, uspět v udržitelném přechodu pokud jde o zaměstnanost, možnost transferu mezi místy a posoulit spolupráci mezi ekonomickými a sociálními politikami. Děkuji. Myslím, že bychom do toho měli zapracovat i celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, protože to je velice e, důležitá složka udržení zaměstnanosti. A pak profesní vzdělávání, e, to může mít velký Eh, význam, když třeba bude potřeba renovovat 20 milionů eh, domácností, tak někdo musí vědět, jak tam zavést eh, elektřinu, okna a tak dále. Čili není to jen umělá inteligence, ale i když se může, využijeme robotiku v mnoha různých oblastech, tak ta studie o budoucích zaměstnanosti a budoucích pracovních místech by nemělo být pouze o akademickém vzdělávání, ale Měly by to být i kvalifikace více eh, praktického, eh, tedy eh, profesního charakteru. A máte k tomu nějaké další poznámky, pokud nikoliv, tak tento projekt považujeme za schválený. Dostáváme se k bodu 4.3 a to je aktualizace týkající se toho Media Hubu. Jak víte, tak ono podstatě jsou to také sociální média, ale je to každopádně velmi dobrá kombinace, hlavně když uvažujeme o tom, jak eh, zajistit informovanost této oblasti. Světla Tanová za to zodpovídá. Chcete nám to prosím vysvětlit? Uh, OK. Uh... Dobrá. Co se týče aktualizace European Science Media Hubu. Ta základní myšlenka je, aby vědci, politici a žurnalisté měli určitou platformu, kde mohou eh, debatovat o lepší komunikaci, ve smyslu lepší komunikace s lidmi. Připravujeme sérii eh, videí, které budou ilustrovat nejlepší výsledky eh, práce STOA za uplynulých pět let a chceme pracovat i s dalšími evropskými institucemi a s dalšími jednotkami parlamentu v zájmu podpory větší mediální gramotnosti. Čili to je tak ve zkratce, na co se chceme zaměřit. Chcete k tomu ještě něco připojit? Je... Děkuji. Jen jsem chtěl doplnit, že tři z těch videí jsou už hotové o e, robotice, umělé e, inteligenci, ty budou hotové do konce měsíce. Už máme hotové ty k dezinformacím a budeme moci e, využít právě rozpočet, eh, který máme pro HAB na to, abychom outsourcovali některé tyto iniciativy. Takže implementujeme ten, tyto aktivity, budeme v tom pokračovat i dále, budeme na to mít rozpočet, který použijeme na další videoklipy. A myslím, že je dobré, že se zaměříme na všechny sociální média, možná najdeme nějaký způsob, jak všichni poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou na sociálních médiích, se budou moci nějakým způsobem zapojit. To je ten důležitý aspekt té naší strategie, abychom mohli oslovit i bývalé poslance Evropského parlamentu, případně členy rady. Možná, že eh, někdo, kdo organizuje tuto pipe strategy, tak eh, abychom věděli, jak to můžeme zorganizovat, abychom obsáhli a oslovili co nejvíc lidí, to by bylo opravdu užitečné. Komise, rada, dvůr, soudní dvůr, účetní dvůr, vítejte. Přivítáme tedy brzy člena účetního dvora. Včera jste měli skvělý výsledek v hlasování, takže blahopřejeme. A tato strategie je evidentně nesmírně důležitá Eh, a měla by se implementovat. Eh, a nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod číslo 5. Um, ehm, workshopy STOA a společné aktivity s externími organizacemi. Eh, za prvé ESMH letní škola týkající se umělé inteligence a novinářství 4. až 7. června 2019 zde v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Jak víte, máme zde velice dobrou infrastrukturu, máme zde dobré nástroje k dispozici. A já si myslím, že je dobré, aby tyto nástroje byly využívány. E, světlo, asi bys nám k tomu mohla říci, co se plánuje. Ano, pane Rubiku? chceme pozvat asi 80 mladých novinářů a také některé studenty novinářství. Během čtyř dnů se s nimi bude diskutovat o výzvách v oblasti umělé inteligence a e, novinářství a žurnalistiky. Zároveň e, bude, budou mít příležitost účastnit se workshopů a vytvořit materiály, videa, články k tomuto tématu. Chtělo, chtěli bychom jim rovněž dát příležitost seznámit se s novými technologiemi a doufám, že nám panel schválí projekt, abychom jim mohli představit virtuální realitu během jednoho z těch dní a proto budeme potřebovat eh, vnější služby a zároveň eh, doufám, že se nám podaří sehnat dobré řečníky a setkat se s nimi během této akce. Ano, mnohokrát děkuji. Eh, virtuální realita a je něco, v čem je velice aktivní společné výzkumné centrum. A myslíme, že na evropské úrovni zde máme mnoho dobrých odborníků. Možná bychom se mohli podívat na to, jak je zahrnout také do této aktivity. A návrh programu pro tuto akci eh, zahrnuje ehm, to, že 4. Eh, června 2019 eh, předseda a místopředseda stojí zde budou na zahájení této akce. A dále zde máme nejrůznější řečníky. Snad bude možné, že se toho také budeme někteří účastnit. Máte k tomu nějaké připomínky? Pokud nikoli, tak můžeme pokračovat. A jakékoliv externí služby budou pokryty e SMH a bod číslo 6, eh, vnější aktivity a návštěvy. STOA eh, se bude účastnit eh, setkání Fora STS 6. až 8. října 2019 a 10. Ehm, Fóra EU-Japonsko v oblasti vědy. Bude to 5. října 2019. A kolega jak víte, Forum STS je organizace, která má sídlo v Tokiu a vždy první víkend v říjnu organizují velkou schůzku politických aktérů z celého světa v Kyotu. STOA a další delegace se toho pravidelně účastní, tedy schůzek tohoto fóra STS protože eh, mají podobné cíle, soustředí se na nové technologie a vědu a chtějí řešit současné výzvy. A také v oblasti, kde eh, mezinárodní spolupráce eh, má smysl, nebo především v této oblasti. A bude se to tedy konat na začátku října. 6. až 8. října 2019. Pokud by se toho stoa mohla účastnit, bylo by to velice užitečné, protože by tím posílila propojení mezi Evropským parlamentem a mezinárodním společenstvím v této oblasti a také různými dalšími zákondálci v této oblasti. Členové stoa, kteří se toho budou účastnit, budou mít možnost bilaterálních schůzek a prohloubení spolupráce. A pokud tam budou nějací členové STOA, budou moci se také účastnit ehm, desátého politického fóru v oblasti vědy mezi EU a Japonskem. Většinou se to koná ehm, jeden den před eh, fórem STS, tentokrát 5. října. Eh, zorganizuje to eh, delegace pro Japonsko Evropského parlamentu. Bude to rovněž v Tokiu, tedy jeden den před tím hlavním fórem. Byro STOA hovořilo o tomto tématu. Samozřejmě letošní rok je specifický kvůli volbám a kvůli tomu, že zde bude tedy nový stoa panel v té době. Ehm, ehm, žádáme o schválení toho, aby předseda stoji napsala předsedovi parlamentu a poukázala na tuto akci, že je důležité, aby zde existovala kontinuita, aby se toho členové stoji účastnili a že by tedy bylo dobré, aby zástupci stoa byli zastoupeni eh, na těchto fórech. Jsme si vědomi těch omezení, která Eh, jsou, která vychází z toho, že nový panel STOA bude vytvořen teprve v září, v říjnu 2019. Děkuji, žádné námitky, takže souhlas. A dostáváme se k bodu 6.2. Účast na ESOFu 2020 4. až 10. července v Terstu. A kdo nám o tom podá informace? Jo, děkuji pane předsedo. Takže Open Forum Euroscience, které se koná každé dva roky a příští kolo se bude konat v červenci 5. až 9. července 2020 Terstu. Tam budou eh, klíčoví hráči z oblasti vědy, technologie, inovací, podnikatelství, komunikace, politiky a eh, ti budou zastoupeni eh, v různých workshopech tohoto setkání. A samozřejmě, že návrhy musí být eh, předloženy již o rok dříve, to znamená do 15. června 2000, července 2019. Právě proto s tím přicházíme už nyní, abychom měli mandát k formulaci návrhu. A eh, samozřejmě tam bude výbor mezinárodních expertů, různé skupiny návrhů, zasedání a budou pak spadat do hlavní, několika hlavních témat. Čtvrtá průmyslová revoluce, inovace založená na hodnotách, partnerství veřejného soukromého sektoru a inovativní ekosystémy. A e, první, e, tedy e, myšlenka spolupráce, možná spolu s projektem, který by se zabýval šířením falešných zpráv ve vědě mezi Hmm, eh, mladými lidmi ve střední východní Evropě, to je jeden z návrhů, ale ještě uvažujeme o dalších možnostech eh, i ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi a relevantními externími aktéry, kteří se budou podílet na formulaci návrhu. A také možnost navržení některých eh, zasedání k těm satelitním událostem, které se budou konat na okraji tohoto fóra. To je například Evropská konference žurnalistů v oblasti vědy. A takže budeme potřebovat samozřejmě určitou externí pomoc, pokud máme eh, naplnit některé tyto eh, návrhy, takže k tomu můžeme využít rozpočet toho Science Media Hubu. Děkuji. Ano. Chce si k tomu někdo vzít slovo? Pokud nikoliv, a pokud nejsou žádné námitky, je tu tedy potenciální podpora z rozpočtu Science Media Hubu a teď se dostáváme ke eh, skutečnému hmotnému eh, bodu tohoto zasedání, bod 7, a to je diskuze o bateriích pro udržitelnou budoucnost. A vedoucím členem tomto, tomto tématu je Mariana Petýr a e, za administrativu Christian Kurer. Je to důležité téma, protože baterie a ukládání energie sehraje klíčovou roli v budoucím trhu s obnovitelnými energiemi a musíme eh, zlepšit situaci. Takže, Mariano, chcete to stručně uvést? Děkuji. Na Mnohokrát děkuji. Já bych eh, chtěla poděkovat stoje, stoje za to, že souhlasili eh, s tím, že se budeme zabývat tímto tématem a já se eh, přihlásím o slovo spíše po té, co se vyslechneme řečníky. Děkuji. Takže tím pádem můžeme přejít přímo k prezentaci. Každý z expertů bude mít prezentaci maximálně na 4 minuty a pak bude možné odpovědět otázky. Je tu paní um, ehm, Pavarini, prosím. Cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, já vás eh, zdravím, děkuji za pozvání. Pracuji na, v rámci Mezinárodní energetické agentury. Chci tu představit práci je jak mou, tak celého týmu 30-40 eh, odborníků. Říká se tomu World Energy Outlook. A máme tady příručku, eh, tak, kterou každý rok publikujeme. Role této zprávy je v tom, že máme určité prognózy na základě scénářů ohledně celého energetického sektoru. Minulý rok jsme se zabývali zejména zaměřovali na elektřinu a teď nám jde i hodně o flexibilitu a právě baterie. Takže abych to uvedla do jakéhosi kontextu. Proč elektřina? Elektřina začíná být stále důležitější, eh, protože poptávka po elektřině roste a bude růst podle všech předpokladů i nadále. Sektor eh, energie je největší sektor, co se týče eh, investic Samozřejmě jsou tu solární panely, větrná energie, ale sektor energie bude potřebovat větší flexibilitu a nové trhy, které jsou schopny jak si odměnit tyto flexibilní možnosti. Očekávání v oblasti elektřiny jsou opravdu obrovské a jsou tu velké otazníky ohledně toho, jak systém eh, bude nastaven, jak bude fungovat do budoucna. Využíváme, jak jsem říkala, různé scénáře. Máme ústřední scénáře. Ústřední scénář je eh, nový scénář, který vychází ze stávajících politik. A náš druhý scénář, to je scénář udržitelného rozvoje, který byl zaveden v roce 2017 nebo představen a který řeší hlavní komponenty udržitelné energie, to znamená včetně toho, aby se omezil celkový nárůst eh, globální energie po dva stupně a aby se snížilo znečištění ovzduší. Tady vidíme naše, jak poslední data potvrzují to, co jsme se domnívali, to znamená, trh roste o 4%, v podstatě více než poptávka po energii. Obnovitelné energie rovněž jsou na vzestupu o 7%, 7% růst, ale tento růst nestačil, eh, nedržel krok se, se zvýšením poptávky po elektrické energii. To znamená, že se navýšily fosilní paliva, což samozřejmě vede pak eh, k narůstu emisí. A tady vidíme, jaké jsou naše prognózy z hlediska kapacit. Tady máme uhlí, tam se očekává, že se situace stabilizuje, bude tam spíš eh, se sploští a zatímco zemní plyn poroste dál. Vzhledem k tomu, že má nižší eh, konstrukční náklady a větší flexibilitu. Pokud se týká těch nízkouhlíkových zdrojů, to znamená eh, hydroenergie, zejména eh, Amerika, Jižní Amerika, když je to relativně ploší, ale zatím se skrývají obrovské eh, zeměpisné posuvy. Ale ty hlavní vítězové jsou samozřejmě větrná energie a solární panely, ty rostou rychle, eh, v podstatě druhý nejrychlejší narůst po plynu. To je hnáno jednak určitými politikami a zvýšenou konkurenceschopností těchto technologií, které jim zajišťují i roli v dlouhodobém kontextu. A pak další technologie, a tady právě je ten význam baterií, když na to se podíváme podrobněji, ale z pár gigawatt v dnešním den to má být asi 220 do roku 2040. A když se podíváme na Evropskou unii, tak ta, ty vedou k tomu, že uhlí a plyn klesají na základě politik, solární energie roste, v podstatě by to bylo strojnásobení do roku 2040, ale uh, to zásadní je větrná energie, největší zdroj energie v příštím desetiletí. A když se podíváme na ty výsledky, tak 40, eh, 40% obnovitelných energií. To znamená, potřebujeme daleko větší flexibilitu systému. Proč? Proto ze samotné povahy těchto zdrojů energie. Flexibilita byla vždy podstatou součástí našeho systému, ale to, jak, jakým způsobem eh, bude poskytována, se změní. Takže musíme zmapovat eh, tu potřebu flexibility na základě systémů v různých regionech. India, Čína, Spojené státy. Tam ty energetické systémy jsou schopny zajistit eh, flexibilitu při mobilizaci stávajícího systému pro Evropskou unii a země v Evropské unii potřebujeme ještě některé cílené investice a regionální obchod v tom hraje důležitou roli. Do budoucna, co očekáváme, že by se mohlo stát, že podíl těch variabilních obnovitelných energií se zesílí. Pokud je o Čínu, Indii a Spojené státy, tam jsou také potřeba cílené investice třeba v Indii. Tam se musí posílit kapacity eh, jak u baterií, tak z hlediska elektráren, včetně tepelných, země jako Německo nebo Spojené království se dostanou do bodu, kdy budou potřeba další varianty flexibility. To znamená reagovat na poptávku eh, i bateriemi. Role baterií, jak jsem řekla, baterie sehrají kritickou roli v rámci trhu. Proč? Protože dochází ke snižování nákladům a k tomu to se bude dít i dál, nadále. Potřebujeme k tomu však politiky a e, určité e, tržní nastavení designy, které skutečně odmění ty nejflexibilnější aktiva. Takže 220 e, GW do 2040 a baterie mohou eh, právě být přidanou hodnotou pro eh, obnovitelné zdroje energie. Také jsme posoudili eh, případ levného ukládání energie, když se, kde se počítá i například s, s bateriemi z dopravního sektoru, kdy Ehm, by byla lev, levné ukládání 540 GW ehm, do roku 2040, takže by to byla největší eh, technologie, nejrychleji rostoucí technologie, snížily by se ehm, plynové turbíny. Takže význam baterií není jenom o tom, abychom měli nějaké úspory z hlediska kapacity, abychom zabránili nadměrné kapacitě, a abychom nemuseli tolik investovat do přenosové sítě, ale také abychom e, zhodnotili e, ty variabilní obnovitelné zdroje energie. Jak jsme zmínili, zabývali jsme se v loňském roce také tím, abychom přihlíželi nejenom k nákladu technologií, protože samozřejmě je tu takzvaná, level, eh, takzvaná levelized cost, eh, jakožto náklad, což je standardní eh, postup hodnocení, ale tím se nezachytí ta, ten hodnotový aspekt. Za tímto účelem jsme vytvořili nový měřicí systém LCOE, kde, který zahrnuje jak náklady, tak tu hodnotu. To je velice užitečné, aby eh, měli eh, lidé zodpovědní za rozhodování jasnější obrázek. Co to znamená pro Evropskou unii? To, co tady vidíme, je, že ty hlavní technologie Evropské unie, to znamená uhlí a jaderná energie, mají LCOE, které je poměrně vysoké. A pak eh, pozemní větrná energie, tam je to konstantní solární panely se snižováním nákladů budou stále konkurenceschopnější a je zcela zřejmé, jak eh, kdy ve vpárování s bateriemi solární energie je mnohem konkurenceschopnější. A dále ještě konkurenceschopnost plynu. Plyn je i nadále velmi konkurenceschopný v celém tomto období. Proč? vzhledem k flexibilitě, kterou může poskytnout. A poslední poznámka, to, že stávající kapacita je vlastně nejvíce konkurenceschopnou technologií, která je k dispozici. Děkuji. Yes, thank you so much. Uh... Mnohokrát děkuji. <clears throat> Myslím, že je to velice přínosné do naší diskuze. samozřejmě ve STOE se eh, často zabýváme aktuálními trendy. Cílem stoj je udělat něco pro budoucí generace do roku 2050. Jedním z našich cílů je globální mobilita, ale nejde jenom o lidi a produkty, ale také o eh, eh, gigawaty. Další cíl jsou zdroje, udržitelné zdroje a především pokud jde o baterie, potom eh, ta diskuze o zdrojích je velice eh, ožehavá, je aktuální, samozřejmě záleží, odkud suroviny pocházejí, jakým způsobem jsou eh, mm, těženy, dále oběhová ekonomika, oběhové hospodářství, to je další téma, takže jsou to skutečně témata, o kterých hovoříme často. A jde nám také o změny související eh, s virtuálním světem, to eh, znamená také chytré sítě, umělou inteligenci. Je potřeba mít eh, vyrovnaný systém mm, mezi dodávkami a odběrem. A v poslední době jsme schválili celou řadu legislativy ve výboru ITRE. Myslím, že to bylo asi pět nebo šest balíčků, které nyní vstoupí v platnost. Já si myslím, že je skutečně eh, to dobrá příležitost o tomto hovořit, eh, protože ty balíčky budou mít určitě eh, dopad na změny v tomto odvětví. Jde o to, aby energetika fungovala co nejefektivněji. Další otázka je, eh, eh, jaký by byl život bez energie, budeme nadále zdraví, pokud nebudeme mít dostatek energie, Energie, stejně tak jako voda nebo potraviny, e, je naprosto zásadní pro život člověka. Je to něco, co bude velice důležité také pro nadcházející generace, takže je potřeba zanalizovat, co můžeme v této oblasti udělat. Takže mnohokrát vám děkuji a nyní můžeme předat slovo dalšímu řečníkovi. Je to Julia Sakoviča z Evropské komise, z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace. A Víte, co se děje v parlamentu, v komisi a v radě. Víte, že jsme velice dynamičtí. Hlasovali jsme pro tisíce stran různých nařízení a doufáme, že to povede k tomu, že vnitřní trh bude efektivnější. A vážení poslanci Evropského parlamentu, pane předsedo, kolegové, jsem velice ráda, že zde dnes mohu být. Pokusím se vám představit to, co komise udělala v oblasti baterií. Jaká je motivace pro to, co děláme? Proč se musíme soustředit na baterie? myslím, že to je v tuto chvíli celkem jasné. Ale a kromě eh, čísel z trhu, které jsme právě viděli v předchozí prezentaci. Eh, mohu říci, že baterie v budoucnu budou naprosto zásadní pro to, abychom dosáhli svých klimatických cílů. Nejenom pro odvětví energetiky, ale také pro mobilitu. V tuto chvíli dochází k tomu, že elektromobily se dostávají na trh. Většina elektro, většina výrobců už oznámila, že budou mít elektrické vozy a tak baterie jsou potřeba právě teď. Nicméně eh, realita v současné době není příliš povzbudivá. Jak možná víte, eh, baterie mají bateriové články a produkce těchto bateriových článků v Evropě je jenom 3 85 se produkuje v Ázii. Zároveň trh pro baterie, také pro mobilitu a energetiku se odhaduje na 250 miliard eur ročně. Ehm, a to tedy od roku 2025 eh, dále do budoucna. Takže myslím, ty důvody, proč je třeba se tomu věnovat, eh, jsou jasné. Ale nejde jenom o peníze. A musíme si uvědomit, že s tím jdou ruku v ruce také eh, dovednosti, kompetence a pracovní místa. Ta v současné době nejsou v Evropě. To je důvod, eh, proč v říjnu 2017 eh, komisař Ševčovič eh, zahájil Evropskou alianci v oblasti baterií. Cílem Cíl byl jednoduchý, ale zároveň složitý. Cílem bylo vytvořit v podstatě z ničeho konkurenceschopný ehm, ekosystém pro produkci baterií v Evropě. Od samotného začátku, od surovin až po celý ten, přes celý ten životní cyklus až po recyklaci. O několik měsíců později, v květnu 2018, komise schválila strategický akční plán týkající se baterií. A to byla součást třetího balíčku mobility, který určitě znáte. A schválili jste ho společně s dalšími regulacemi týkajícími se emisí eh, CO2 a dalších standardů. Vraťme se ale k bateriím. Akční plán přinesl opatření na podporu vnitrostátních, regionálních a eh, a evropských snah na vytvoření hodnotového řetězce v Evropě. Bylo v této oblasti dosaženo již výrazného pokroku. 9. dubna minulý týden jsme vydali zprávu o pokroku, která se soustředí na to, jakého pokroku bylo dosaženo při pokud je o cíle strategického akčního plánu. Dnes se budu soustředit na tři hlavní oblasti, abych vás informovala o tom hlavním pokroku. Za prvé jde o průmyslovou vedoucí roli Komise intenzivně podporuje vytváření evropských koncorcií, pokud jde o výzkum, inovace a také eh, produkci eh, baterií. Je třeba, aby baterie byly produkovány v Evropě. A jsem eh, ráda, že mohu říci, že průmysl reagoval na tuto iniciativu a přišel s novými oznámeními, pokud jde o investice a projekty v celém hodnotovém řetězci. Například eh, BASF, Umicore a další eh, se k tomu připojili. A členské státy také spojují své síly, aby podporovali eh, projekty společného evropského zájmu. To je nástroj, který umožňuje členským státům, aby zásadně investovali do celoevropských projektů inovačních projektů. Francie a Německo už oznámilo eh, svůj eh, záměr mít takovýto společný projekt, ale Švédsko, Itálie a další rovněž eh, zahajují podo, podobné projekty, tak aby využili tohoto nástroje. Musím zmínit také úlohu Evropské investiční banky, která je strategickým partnerem. Ehm, a eh, snaží se podporovat projekty v této oblasti. Asi jste slyšeli o eh, té sumě 52,5 milionů ehm, eur investice do Nordvoltu ve Švédsku. Já jsem eh, z generálního ředitelství pro výzkum a inovace. Samozřejmě úloha výzkumu a inovací v této oblasti bude velice důležitá. Současná technologie eh, baterií eh, vychází z litium-ionových baterií. My očekáváme, že zde dojde k nějakému zlepšení a pokud je o tuto technologii a také vzniknou nové technologie. V eh, dlouhodobém výhledu očekáváme, že technologie bude odlišná, že to bude post eh, litiojonová eh, baterie. Zde Evropa může skutečně získat konkurenceschopnost a proto zde jsou evropské programy financování. Alokovali jsme další peníze na podpor výzkumu v oblasti baterií. Pro leta 2019 až 2020 bude investováno nebo je k dispozici 250 milionů eur pro výzkum v oblasti baterií. Rovněž do budoucna počítáme eh, s partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem. Tento výzkum je velice eh, konkurenceschopný, ale s tím bychom neměli eh, skončit. Chceme také, aby se technologie dostaly na trh. A to je místo, kde regiony mohou vstoupit do hry. V tuto chvíli 22 regionů v devíti zemích se spojilo do partnerství pro pokročilé materiály do baterií. Jak zde eh, zaznělo na panelu STOA, Musíme samozřejmě eh, mít na paměti také eh, zaměstnání budoucnosti a dovednosti pro budoucnost. Nejde zde jenom o, o průmysl a technologie a také o lidi. Musíme podporovat dovednosti a proto um, vznikl návrh pro ehm, odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností v rámci Erasmus je potřeba, aby ty eh, dovednosti, které nám chybí, jako jsou eh, zpracovatelský inženýr, eh, digitální výroba a tak dále, aby tyto dovednosti se v Evropě šířily. A třetí oblast, politika. Pracujeme na tom, abychom vytvořili komplexní komplexní regulatorní rámec, který e, stanoví minimální kritéria e, pro baterie, které se dostanou na evropský trh, ať už jsou z Evropy nebo mimo Evropu. A tyto baterie budou odpovídat evropským standardům, které podléhají novému nařízení ekodesign. To zahrnuje také označování baterií. Chceme být nejlepší, pokud jde o produkci baterií, chceme mít zdroje, e, zodpovědné zdroje, e, dobré zdroje. A zároveň nám jde o podporu oběhového hospodářství. V tuto chvíli dochází k přeskumu eh, směrnice o bateriích a cílem je zlepšit průmyslové baterie, především baterie eh, pro eh, odvětví energetiky a pro automobilový průmysl. Zároveň řešíme otázku, jak je možné zajistit trvale udržitelné dodávky surovin a předseda zmínil, že to je skutečně ožhavá politická záležitost. Takže v kostce to jsou tři hlavní oblasti akčního pránu a průmysl, výzkum a vývoj a politický rámec. Pokrok byl skutečně um, velký za tak krátkou dobu, ale ještě jsme nedosáhli cíle. Uh, díky závazkům ze strany průmyslu, členských států, regionů, evropských institucí, Evropského parlamentu. A v tuto chvíli už se to pucle skládá trochu dohromady. Nicméně výroba baterií je složitý proces a vyžádá se ještě miliardy eur investic. A my chápeme, že jsou zde také určitá rizika, na která se soustředíme. Potřebujeme lépe, lépe propojit um, průmyslové plány a, a právní rámec. Musíme spolupracovat, abychom zajistili, že baterie budou eh, skutečně prioritou eh, politické agendy v členských státech i na úrovni EU. Na závěr eh, bych eh, vás chtěla požádat, abyste se podívali na tuto zprávu, kterou před několika lety vydala komise. Je to zpráva, která je stále aktuální, protože zde jsou doporučení pro evidence-based policymaking, tedy vytváření legislativy na základě důkazů, Ehm, je zde vidět, jakým způsobem je možné vytvářet eh, legislativu. Mnohokrát děkuji. Yes. Ano. Díky vám. Vidíme tu mnoho politik založených na vědeckých poznacích, baterie a palivové články, ehm, distribuce, aktivity založené na poptávce a trh samotný, prolomení hranic, to jsou nejlepší přístupy pro naše občany. To, co řekl pan Karin včera, že jedna z hlavních aktivit musí být otevření trhu, aby jsme měli opravdu konkurenceschopné systémy v Evropské unii, zejména co se týče obnovitelných energií. Jedině eh, dobrá, řádně nastavená konkurence může pomoci. A nyní vítám pana Vejla. Mm, on pokryje velice důležitou oblast. Litiové baterie, kobalt, které byly zmíněny. Já myslím, že velká část té politické agendy je o tom, jak můžeme přijímat rizika, jakým způsobem to bude implementováno do společnosti. Myslím, že to bude velký dopad, takže prosím. Yeah, thank you very much for this introduction, ladies and Děkuji za úvod. Je mi velkým potěšením být ve vašem středu, dámy a pánové. Okay. Um, my home institution is the... Takže já jsem z KIT, ale jsem na Institutu pro analýze, analýzu eh, systému HIU, Helmholtzův institut pro systémy elektronického ukládání energie. A my pracujeme na ekonomickém, sociálních, environmentálních aspektech a samozřejmě eh, na aspektu udržitelnosti. Čeho? Stávajících bateriových systémů, ale zejména budoucích bateriových systémů. A je tu určitý vývoj, eh, Sam, například NMC, to je speciální litiová eh, baterie, ale v budoucnosti budou možná systémy, které budou mít méně kobaltu. Například eh, Tesla se také o tohle zajímá, ale v další, ještě vzdálenější budoucnosti budou další systémy založené na Ehm, jiných eh, kovových, vzduchových systémech nebo dokonce dalších materiálech, jako je magnézium nebo dokonce hliník. A víte, že potřebujeme mnoho různých baterií pro různé aplikace. Už teď dochází k velkému, velkému zvýšení poptávky, to vidíme tady z tohoto grafu ale z naší perspektivy je tu vždy otázka toho, jestli máme dost zdrojů do budoucna, abychom vůbec tuto poptávku zvládli. Analyzovali jsme různé aplikace, baterií a jaká by mohla být poptávka pro tyto aplikace. A v tom kruhu červeném vidíme, že i když budeme mít pouze mírné zvýšení poptávky, dojde k určitým problémům s kobaltem například, protože už jsme v oblasti dosažení rezerv, eh, tedy z, z, sta, sta, známých rezerv tohoto prvku. Takže budeme mít problém i při mírném zvýšení. A to jsou pouze konzervativní odhady. Nás samozřejmě zajímají extrémnější scénáře, co by se mohlo v budoucnosti stát zejména v oblasti mobility. A takže jsme analyzovali použití baterií v roce 2050 a když, i když budeme mít vysokou míru recyklace, třeba kobalt 90% je možná ta eh, správná eh, mobilita, tak, eh, tedy správná úroveň, tak v případě elektromobility tady vidíte ty různé scénáře, kde už by to mohlo mít velké dopady na rezervy a zdroje. Pokud jde o litium, tak tam je to trošku lepší, ale i v tomto případě hodnoty, které tu vidíte, i při recyklaci by mohly být uh, ta poptávka vyšší, než jsou známé rezervy. Takže tady musíme použít zdroje, které nejsou pak tak snadno dostupné takže to, byly jenom, to bylo jenom uplatnění v, eh, v případě vozidel. Ale existuje i silná poptávka do budoucna napří, například eh, v kontextu transformace a eh, určitého nárazníku ukládání energií z větru a solární energie. A tady, když se podíváme globálně na stacionární aplikace, tak tak tam je jednoznačně trh do budoucna. Po, použili jsme také výpočet scénářů, scénáře 100% obnovitelných energií do roku 2050, vysoký podíl fotovoltaiky a větr, větrná energie, ale žádné, ehm, žádný kapling těch sektorů, protože to pak vysvětluje ehm, ty vysoké hodnoty. Je to poměrně komplexní model, který používají. Zaměřují se tu i na baterii jako jednu um, takovou rezervní nárazníkovou zónu, která zvyšuje flexibilitu. Tady vidíme odhady 2030 až 50 a tady je dramatická poptávka po uh, nárůstu poptávky po bateriích. A ty, tato čísla jsou jenom příkladem jedné energie. Tady používáme litium, železo, fosfát, LFP. Zatím je to nákladově účinné, není to moc dobré na recyklaci, protože v tom není příliš velká hodnota. Ale pro stacionární aplikace by to byla možnost pro blízkou budoucnost, nejenom pro vzdálenou budoucnost. A máme tu dvě různé hodnoty od obsahu litia. A tady vidíte, že i v tomto případě, i v tomto scénáři znovu vidíte, že i s recyklací a poptávkou pro stacionární aplikace, tak už máme opět poptávku nad známé eh, rezervy pro litium a žádný kobalt protože samozřejmě, když je to iron fosfate, eh, železo fosfát, tak tam není žádný kobalt. Takže závěrem. Kobalt je základní kritický, kritická surovina, kromě uh, toho litia, pak nikl také, to je, ten je také důležitý, protože máme některé systémy, které jsou bohaté na nikl, takže a uh, také měď, která je rovněž používána v jiných systémech. No a eh, když se podíváme na litium, pouze málo ho je v Evropě. Většina rezerv je v Jižní Americe. I v tomto případě musíme říci, že většina těchto rezerv je v zemích, které nejsou, eh, nepatří mezi politicky stabilní země. Ještě dramatičtější situace je v případě kobaltu, asi jste to slyšeli ve zprávách nebo i jinde. Hodně je, kobaltu je v Kongu, to platí pro rezervy i zdroje, takže tu vysoká závislost na tomto materiálu z Konga. Setkal jsem se s panem Hakelukenem z, Umi, z Umikoru a on rovněž říkal, že nějakých 88% nebo 80% je produkováno v rámci takzvané sociálně akceptovatelné a pouze 20% je z ilegálních eh, provozů, což jsou tedy ty eh, někdy ty obrázky, které vidíme v médiích. A pak ty eh, dopady tedy na zdroje, to je, to je zásadní, ale musíme sledovat celý životní cyklus. A tady párujeme, srovnáváme různé stávající technologie z ekologické perspektivy ehm, a včetně uhlíkové stopy. Tady jsou různé aplikace a jsou tu vždy určité eh, rozdíly není nějaká baterie, která je vhodná úplně pro všechno. Jsou různé baterie, které mohou být řešením pro různé aplikace. Momentálně nemáme příliš dobrá data v zájmu skutečně robustních výsledků. Jsou vanadiové eh, baterie a další, ke kterým nemáme dostatečné údaje, takže to jsme nemohli srovnat s dalšími. A za tuto studii jsme dostali i uh, ocenění, ale to se ani nedíváme ještě na otázku recyklace. Tady jsme spolu srovnali různé baterie, baterie uh, ze Spojených států, to je firma, která zkrachovala, se to prodal do Číny litium ionové a LFP. A když srovnáme ty te- různé technologie týkající se různé aplika- různých aplikací, tak tady vidíme, že v tomto případě litium a, a, fosfátové um, a ty, ty, va, ta, ty vanádiové ty nemají tak dobré výsledky, ale z recyklací se to mění, protože Eh, pak můžeme, u li, eh, eh, litium baterií je to složité. Takže z hlediska zdrojů najednou je tam změna oproti té první pozice se to dostává na druhou, čili zásadním rozdílem je v některých případech jestli otázka nebo aspekt recyklace. Již nyní lze předpokládat, že může poptávka překročit známé rezervy, například kobaltu a litia. Recyklování je pouze jakou, jakýmsi nárazníkem eh, problému s poptávkou, ale pokud ta poptávka se zvýší výrazně, tak to nebude stačit. A pokud jsou ještě další aplikace, jako jsou nákladní automobily, autobusy a tak dále, tak se situace ještě zhorší. A umístění těch stávajících rezerv je politicky nestabilních zemích, takže jsou tu uh, rizika. Rizika určité volatility, zejména z perspektivy průmyslu, když se na to díváme, takže je potřeba mít lepší systémy, které jsou založené na třeba magnézium, magnéziu, sódiu, hliníku, na těch eh, rozšířenějších prvcích. A samozřejmě musíte, musí to být baterie, která nejenom, že je recyklovatelná, ale která má dobrou účinnost, která eh, je v podstatě účinná v průběhu celého svého životní cyklu, životního cyklu i v průběhu používání. A recyklování to je... Bylo by dobré, aby byly ty baterie jednodušší, to je do budoucna, abychom zapracovali i koncepty, které jsou přesně nastaveny na cyklování a jedině tak můžeme jít tím, tím správným směrem. Děkuji. Yes, thank you so much. Uh, Mnohokrát děkuji. je vždy potřeba se naučit nové informace, dozvědět se nové informace a pak dělat věci podle toho. E, já teď mám novou strategii přístupu k prezentacím. E, můžete jít na e, ty, ty podklady jsou vždy k dispozici na Eh, straně Evropského parlamentu, ehm, ale já vím, že si taky můžu tady tu prezentaci eh, vyfotit, když mi něco zaujme. Eh, to mi připadá velice praktické, pak to mám hned v telefonu. A stoa přináší hodně technologických možností a to je důležité i v komunikaci a v učení. A nyní v neposlední řadě Eh, jsem velice rád, že zde máme také Ljubomíru Vajdančič, Majdančič eh, z Univerzity v Záhřebu. Eh, zastupuje zde profesní asociaci pro sluneční energii. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení zástupci panelu STOA, chtěl bych vám poděkovat, že jste mohu být. Jsem eh, z univerzity Osijak a tam se zabývám eh, trvale udržitelnou energií a pracuji tam tedy v odpovídajícím oddělení. Byl jsem také předsedou Združení pro eh, sluneční energii v Chorvatsku, pro solární energii. Dnes bych chtěl hovořit o bateriích a především pak o využívání obnovitelných zdrojů. Z technického hlediska je to tak, že eh, máme v současné době dostatek energie. Energie je k dispozici, nicméně otázka je, jak vyřešit eh, tu fluktuaci energie, jak tu energii ukládat a poté ji využívat ve chvíli, kdy zrovna nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Předchozí řečníci správně řekli, že přechod na obnovitelné zdroje do roku 2050 samozřejmě bude představovat velké investice a velké náklady. A když chceme využívat solární energii, můžeme e, rychle ekonomicky postupovat. Tato energie je široce dostupná. Moderní energetická politika 21. století eh, nesmí vycházet eh, ze zásad eh, předchozích století, tedy ne z fosilních paliv. Je potřeba mít nové technologie, inteligentní sítě, inteligentní budovy. Bude se zde používat také satelitní dohled a samozřejmě důležité budou také prognózy, kdy bude foukat vítr a kdy bude svítit slunce. Nesmíme eh, zapomínat na to, že Evropská unie má 500 milionů obyvatel. Každý den importuje obrovské množství energie. Je důležité, abychom byli více nezávislí na této energii v budoucnu. Nyní můžeme se podívat na domácnosti, například rodinné domy, které mohou sami produkovat energii. My v Chorvatsku máme eh, nařízení k tomuto tématu a v tomto nařízení se stanovuje, že domy mohou instalovat fotovoltaické panely pro vlastní spotřebu. Ale to samozřejmě musí Ehm, být v souladu s možnostmi ukládání této energie. Protože eh, někdy eh, může dojít k tomu, že je energie příliš mnoho. A když je eh, produkováno příliš mnoho energie, je potřeba tuto energii ukládat. A to je možné vyřešit velice dobře, především v malých domech, v rodinných domech a také v malých podnicích případně eh, v, na vesnicích eh, je možné eh, energii celkem snadno uchovávat. To platí také pro menší větrné elektrárny. V budoucnosti budeme stále více jezdit elektromobily a e, tyto elektromobily budou moci být e, nabíjeny přímo z těchto e, například větrných či slunečních elektráren doma. Je třeba, aby zde existovalo, existovala možnost takovéhoto propojení. A samozřejmě baterie v této roli hrají, v, té, v této oblasti se hrají velice důležitou roli. A já nechci do detailu procházet eh, tento komplikovaný graf, nicméně zde vidíte eh, technologickou složitost, pokud jde o baterie. Když máte eh, doma instalované baterie, ve špičkách se produkuje hodně energie a tu musíte ukládat a ehm, když naopak energie dost není, musíte eh, využívat eh, energii ze sítě. To všechno musí být eh, regulováno v rámci inteligentní sítě. Zde potřebujeme samozřejmě ještě větší technologický pokrok. Pokud se nám podaří vyřešit um, problém ukládání energie, vyřešíme do značné míry také eh, problém toho, že hodně energie musíme v současné době importovat. Nyní se podívejme na ty fluktující energetické zdroje, um, eh, solární energii a větrnou energii. A tyto fluktující energie je um, třeba využívat, ale zároveň je třeba zajistit nefluktující dodávky energie. Tento přechod na obnovitelné zdroje může být odpovídajícím způsobem řízen. My potřebujeme obnovitelné zdroje energie, abychom snížili emise CO2. To je e, jeden z důležitých cílů Evropy, protože naše planeta nemůže přežít, pokud e, nezastavíme e, silnou produkci emisí. Z tohoto důvodu je třeba, abychom našli technologická řešení pro ukládání obnovitelné energie. Znamená to tedy nabíjení a e, energie a vybíjení baterií, tedy využívání energie z baterií. To je zásadní téma. A výzva spočívá v tom, vytvořit baterii, která bude mít vysokou kapacitu, která bude mít dlouhou životnost, která budou mít vysokou efektivitu a zároveň bezpečnost. A samozřejmě tato baterie musí být také hospodárná ale já se domnívám, že v prvé řadě potřebujeme technologické řešení a teprve poté je třeba řešit eh, finanční otázky, protože když ke všemu budeme přistupovat jenom z finančního hlediska, myslím, že to není správné. Eh, je třeba eh, v tuto chvíli především vytvořit technologické možnosti. Obnovitelné energie nejsou stále stabilní energie a proto potřebujeme nové technologie a nové strategie a potřebujeme také baterie, eh, které budou odpovídajícím způsobem vypadat. Musí být vytvořeny eh, z odpovídajících materiálů. Máme litium-ionové baterie, ty se používají v současné době. A víme, že mají určitou eh, nabíjecí kapacitu. A v současné době existují snahy o vylepšení těchto baterií. Ehm, nikl, kobalt, eh, to jsou zde eh, naprosto zásadní materiály. A zde existuje velký problém, protože ehm, tyto materiály se často produkují v nestabilních zemích. To zde již zaznělo. A eh, proto zde jsme závislí na jiných nestabilních částech světa. Zde vidíte přehled Eh, role fosilní energie na straně jedné a obnovitelných energií na straně druhé. V budoucnosti bude třeba zajistit to, abychom pokud možno co nejvíce energie produkovali v daném místě, kde se energie také poté spotřebovává. Máme klasické nosiče energie, ropu, zemní plyn, uhlí, a dále zde máme obnovitelné zdroje, biomasu, solární energii, větrnou energii, a biopaliva, um, a energii z vnitra, z vnitra země. Je potřeba hledat řešení pro to, aby se co nejlépe využívaly tyto zdroje energie. Nyní ke konkrétnímu eh, příkladu. A v Chorvatsku se snažíme především o to, abychom vytvořili inovativní pracovní místa pro mladé lidi. A vycházíme z reálných možností trhu. Často je situace taková, že v našich vzdělávacích zařízeních ehm, se učí věci, které nejsou na trhu potřeba a trvá většinou velice dlouho, než na trh dostaneme tu kvalifikaci, kterou trh potřebuje. Zde je projekt, kterého se účastní 8 zemí Evropské unie. Podporujeme 14 startupů a tohoto projektu se účastní celá řada mladých zemí. Díky tomuto projektu mladí lidé mohou nalézt inovativní pracovní místa, tak, aby e, například vytvoři, e, e, se tvořila trvale udržitelná infrastruktura či trvale udržitelný cestovní ruch. Zde další příklad, to je výsledek mé 20-leté kariéry v oblasti energetiky. Zde eh, ve svém domě jsem instaloval 10 eh, čtverečních metrů solárních panelů. Mám tam také izolační vrstvu, která je silná 20 cm. A kromě toho jsem zajistil to, aby moje šestičlená rodina využívala pouze obnovitelnou energii a my v podstatě produkujeme třikrát tolik energie, kolik spotřebujeme. To je něco, co um, by se mohlo udělat v podstatě v celé zemi nebo v celé Evropské unii či v celém světě. A kromě toho jsme postavili na naší univerzitě solární automobil s litium-ionovou baterií To je vozidlo pro jednu osobu, ale chtěli bychom to dále rozvést, aby z toho bylo vozidlo pro čtyři osoby, protože zde existuje ještě mnoho možností pro další vývoj. tak aby eh, v budoucnosti eh, elektromobily mohly být eh, nabíjeny přímo v místě. Tak to děláme například na naší univerzitě. Zde vidíte setkání s mladými lidmi, kteří přicházejí na naši univerzitu a zajímají se o naše projekty. Myslím si, že je důležité, abychom zapojili mladé lidi do řešení těchto výzev 21. století. Yes, thank you so much. Ano, děkuji. Myslím, že to bylo skutečně eh, hloubkové z vzdělávacího hlediska, protože vidíme rizika a příležitosti, které nás obklopují a to pak usnadňuje některá politická rozhodnutí. Poslankyně Petýr, prosím. Hvala lepo, lijepo eh, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim našim panelistima koji su danas udjelovali Mnohokrát děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat také všem řečníkům, kteří se dnes účastnili našeho workshopu. Samozřejmě je to velice eh, důležitá téma. Eh, nový balíček, eh, nový energetický balíček Evropské unie stanovuje další směřování pro to, abychom dodržovali požadavky pařížské dohody a také, abychom se stali nezávislejší v oblasti um, energetiky, abychom byli energeticky efektivnější, abychom využívali obnovitelné zdroje, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Komise chce eh, dát k dispozici 177 miliard eur v rámci ehm, projektů mezi soukromým a veřejným sektorem. Ehm, eh, tímto bude možné dosáhnout cílu do roku 2021, zároveň a tímto můžeme zajistit eh, růst ehm, pro nadcházející léta a také vytvořit 900 tisíc nových pracovních míst. My jsme v Evropě Eh, zde v Evropském parlamentu eh, hlasovali tento týden o programu Horizont eh, Evropa, 2000, Horizont Evropa. To je samozřejmě zásadní program pro rozvoj nových technologií. Je tam také klastr klimatická energie a mobilita. Tam je 19 miliard naplánováno do investic. A to všechno ukazuje, že chceme mít konkrétní opatření pro dosažení cílu. Je třeba, abychom brali ohled na klima a také, abychom vytvořili nová zelená pracovní místa. Na tomto místě bych chtěla poděko- položit otázku, pane profesore Majdančiči. Já bych se chtěla zeptat, Vyplatí se obnovitelné zdroje, existuje eh, ještě celá řada překážek, eh, známe je, pokud jde o široké využívání obnovitelných zdrojů, především pokud jde o ukládání energie, mohl byste k tomu řek, říci více. A existuje v členských státech dosto, dostatečná vůle, vůle pro financování obnovitelných zdrojů a také Využívají se skutečně eh, dobře evropské prostředky eh, v této oblasti? Jakou s tím máte skutečnost? A jestli budeme mít eh, čas, bylo by dobré, aby zástupkyně Evropské komise k tomu také ještě něco řekla z pohledu Evropské komise, především pokud jde o to, zda členské státy dobře využívají prostředky. Samozřejmě EU eh, e se snaží podporovat obnovitelné zdroje, ale stále ještě zde existuje celá řada mezer. Plný potenciál nových technologií není stále ještě využíván. A dalších dvou expertů bych se chtěla zeptat, jaké technologické mezery eh, v tuto chvíli máme, eh, nebo jaké z těchto mezer musíme co nejrychleji uzavřít to znamená, kde musíme cíleně investovat, aby obnovitelné zdroje mohly dosáhnout svého plného potenciálu. Any other question? Další otázky, prosím, vím. Pan pane předsedo, kdyby byl ještě čas, já osobně nejsem tak optimistický, co se týče Evropy a baterií, ale přečtu si tu průběžnou zprávu z 9. 9. dubna a snad mě přesvědčí fakta. Má otázka se týká těžby V rámci našich lobistických systémů se hovoří o těžbě litia v Portugalsku nebo Španělsku, myslím, nevím teď přesně. A toto litium teď je, se vozí do čínských rafinerií, které, protože je nemáme, pak se vrací zpátky do Evropské unie. Je k tomu nějaký komentář? Opravdu musíme um, přistoupit k těžbě sami, nebo jenom zaplatíme Číňanům? Ještě další, prosím. Děkuji. Děkuji, že jste zorganizovali tento panel tomuto tak významnému tématu. Bylo to skvěle zorganizováno. Jak jste začali strategií, politikou, různými politikami a pak ty, ty evropské cíle politiky a překážky, což teď víme, že vzhledem k nedostatku surovin nelze zase tak hovořit o tak rychlém rozvoji baterií. Jaký jak, jaká je vaše předpověď budoucího vývoje? role baterií v tom energetickém mixu. Jistě, já jsem ty scénáře viděla. Vzhledem k tomu nedostatku těch materiálů, tak nevím, jaké jsou skutečně ty průchodné varianty. A pak jsme skončili možností využití těchto energií na úrovni domácností, domovů a občanů. A vždycky, když připravujeme nějaké zprávy, tak o tom hovoříme a vidíme příklad nějakého domu, ale nevidíme ze tolik příkladů, ať už v Chorvatsku nebo v jiných zemích. Čili jaká je hlavní překážka? Je to znalostní překážka, dostupnost technologií, cena. Proč to nemáme v rámci našich domácností? Mělo by to být velice levné pro občany, když se to dobře implementuje a rozvine. Yes, any other question? Další otázky, protože pak uzavřu kolo otázek a dám slovo našim hostům. Uh, we are very short on time, so... Nemáme mnoho času, takže prosím stručně. Petiri, na ono prvo pitanje ja mogu odgovoriti. Mnohokrát děkuji. A mohu odpovědět eh, na tu první otázku. A, a to, jak vy, můžeme vytvořit rámec Evropské unie tak, abychom měli eh, dobré zákony v členských státech. Konkrétně v Chorvatsku eh, tam máme celou řadu eh, pozitivních zákonů, ale hodně, eh, ale není tomu tak ve všech zemích EU. Pokud jde o konkrétní eh, provádění zákonů, například eh, zákonu o energetické účinnosti, eh, často dochází ke ztrátě původního úmyslu daného zákona. Máme zde především problém s implementací zákonů implementací eh, směrnic a nařízení z úrovně EU. Existuje velký potenciál především v domácnostech. Do Chorvatska se importuje 30 elektrické energie. ale přesto zde existuje oborovský potenciál, především pokud je o fotovoltaiku. A tento import by mohl být snížen na nulu. Vnitrostátní zákony musí být preciznější a efektivnější. V Německu, v Rakousku a v Belgii na, za, na začátku byly určité pobídky pro obnovitelné zdroje a to bylo naprosto rozhodující. A um, abych se dostal k závěru, Celá řada členských států Evropské unie eh, v tuto chvíli není schopna eh, prosadit řádným způsobem toho ducha evropské legislativy v této oblasti. Na eh, úrovni EU jsou dobré záměry, ale bohužel nejsou dostatečně implementovány. Ano, děkuji. Myslím, že hlavní odpověď samozřejmě všichni tedy, kdo hovořili, jsou připraveni individuálně případně se o tom promluvit. Všichni naši řečníci jsou k dispozici i po zasedání, ale já se dostávám eh, k bodu 8 našeho pořadu jednání. Já vám děkuji, bylo to skutečně působivé slyšet vaše informace, tyto vědecké aktivity jsou důležité, měli jsme dobro, dobré zkušenosti v rámci parlamentu a e, média, televize a tak dále. Někdy tu byly, byla všechna média, prezentovali jsme například program Horizont Evropa, 120 miliardový program, 35% na klimatický e, výzkum a na, najednou tady média nebyla. Ale ukazuje, ukazuje to právě proto jsme teď vytvořili ten Science Media Hub, abychom se mohli poučit od Grety Thunberg a dalších, abychom skutečně mohli tyto politiky komunikovat lidem. Máme ještě něco v bodě různé, pokud nikoliv, tak příští zasedání 19. září nebo 24. října 9.30, snad ve stejném sále, těžko říct. Chci poděkovat všem členům panelu, sekretariátu a všem, kdo se k nám připojili. Děkuji za vaše příspěvky v práci STOA v průběhu tohoto období parlamentu. Myslím, že to bylo velmi plodné období. STOA se efektivně rozvíjela a v rámci Evropského parlamentu, evropských institucí je, stojí STOA na základě politiky, formované vědeckými poznatky. To vědecká práce přispívá k lepším politikám, já jsem tomu rád. Takže tím končím toto zasedání a doufám, že se uvidíme v příštím volebním období.